děkujeme, že jste přišli. Eh, no, eh, návrh programu můžeme přijmout bez změn. Tlumočení je do 16 jazyků a jako obvykle podklady jsou na internetu a eh, zasedání bude přenášené po internetu. Zápis z 29. a 30. srpna 10. září a 1. října budeme považovat za schválené, pokud do konce tohoto zasedání nevznesete žádnou námitku. Co se týče interinstitucionálních jednání, eh, probíhají dvě. Jedna se o stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE a měl eh, se v pondělí konat trialog, ale bohužel eh, zpravodaj byl nemocný, takže teď je to naplánováno na úterý 20. listopadu. Co se týče eh, přepracování výkonnosti emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Eh, proběhla první výměna názorů mezi parlamentem a radou a eh, cílem trialogu byl seznámit se navzájem s pozicemi a mandátovat technické mm, eh, skupiny, aby nalezli schodu u technických otázek. Druhý trialog je naplánovaný na 30. listopadu ve Štrasburku. A nyní první bod na dnešním programu. Je to zpráva pana Mendla, zavedení programu pro jednotný trh konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Takže prosím, pane Mandle, máte slovo. Thank you very much. Uh, good. Děkuji. Dobrý den v tento poslední den, eh, tento týden ve Štrasburku. Děkuji, že jste mě dali na začátek, eh, protože v 9 budu mít setkání s ministrem z Kosova, takže budu muset těsně před devátou odejít a omlouvám se a budu pokračovat ve své mateštině. Ich darf heute den Entwurf der Stellungnahme Dovolte, abych vás dnes seznámil s návrhem stanoviska, které se týká konkurenceschopnosti podniků na, vnitřních podnik, na vnitřním trhu. Týká se to především eh, malých a středních podniků a statistik. Příslušný výbor je IMCO a naše kolegyně Nikola Danty je zpravodajkou. Potom jsou také stanoviska z výboru Agri, ITRE, Econ a od nás. IMCO a AGRI se vyjádřilo společně k tématice veterinárních opatření, potraveného, potraveného řetězce a rostlin lékařských opatření. Jsou činnosti s víceletým finančním eh, rámcem předložila 7. června komise program pro vnitřní trh. V rámci tohoto návrhu se budou slučovat eh, činnosti, které byly doposud financovány v rámci pěti jednotlivých programů a týkají se opatření v oblasti potravinového řetězce. 4 miliardy euro je rozpočet, který navrhuje komise a z toho půjde 41 eh, prostředků na opatření v oblasti potravinového řetězce. Jde o prevenci škůdců a dalších eh, subjektů, které přispívají k onemocnění rostlin, zvířat a osob. A také jde o podporu opatření pro eh, lepší ochranu v eh, oblasti potravinářství. potravinářství. lékařská opatření, stejně jako veterinární opatření, budou také podporována z těchto prostředků. A bude se jednat o podporu v rámci víceletých programů. V případě krizí či neočekávaných eh, událostí souvisejících s ohrožením zvířat a rostlin budou přijata neodkladná opatření. A proto je důležité, abychom zdůraznili, jakožto tento výbor, následující body. Jde o vývoj statistik Evropské unie které jsou zcela nezbytné. To ovšem neznamená, že by podniky měly být zahlceny administrativními eh, úkoly. Je zapotřebí zachovat eh, vysokou úroveň ochrany potravinového řetězce. Zatížení fibronilem v roce 2017 a eh, skandál s koňským masem v roce 2013 ukázaly, že zde jsou rizika, která neznají hranic. Jde o to, aby byla přijata opatření, která zamezí ohrožení plynulého e, toku v rámci výměny zboží. V současné době e, je zapotřebí, aby členské státy disponovaly e, nástroji pro zajištění veškerých podmínek pro ochranu potravin. Další harmonogram předpokládá, že do 14 hodin dnešního dne je možné předkládat pozměňovací návrhy. Na Mikuláše 6. prosince budeme hlasovat o tomto stanovisku v našem výboru Envy. Děkuji velice. Thank you very much. No. Děkuji. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. První je pan Baras. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane zpravodaji. První bod, který je důležitý pro socialisty a demokraty, a ten je principiální, že není možná ochrana zdraví občanů, pokud zisk a konkurenceschopnost podniků představuje eh, kardinální princip eh, v naší společnosti. E, krátkodobý zisk je nepřítelem zdraví občanů. Druhý bod, který je pro nás principiálně důležitý, je ten, že my nebudeme moci perspektivně zajistit zdraví občanů, pokud nedojde ke změně v e, formách výroby a spotřeby. Pokud se domníváme, že budeme moci vyrábět dál jako teď a vyzývat k masové spotřebě s nízkou kvalitou, tak to taky je v rozporu se zdravím občanů a bude potřeba naučit se e, financovat ten nutný přechod, tu transformaci výroby a spotřeby, e, transformaci na jiný model, který dnes zatím nemá dostatečnou podporu podle našeho názoru ze strany evropských institucí. Třetí velmi důležitá věc, a je to jev, který se začíná objevovat a já bych to rád velmi zdůraznil a to je ilegální dovoz eh, potravin a především masa. Chtěl bych tady specifikovat eh, maso eh, často to z Afriky, z, z hm, divokých zdrojů a to opravdu může znamenat veliké zdravotní riziko různého druhu, Víte, že třeba e, některá tato dovezená zvířata mohou být přenašeči chorob, které jsou pro nás velmi nebezpečné a je potřeba dokázat reagovat rychle. Takže já předložím 14 pozměňovacích návrhů jménem naší frakce e, se zaměřením hlavně na ochranu spotřebitelů a budu žádat za prvé lepší sledovatelnost e, produktu, a v tom je problém, který souvisí s kódováním. Staré kódování, které používáme teď, už nestačí a existují nové metody, jako třeba eh, QR kódy, které nejsou nákladné a ta sledovatelnost by byla daleko lepší a to včetně toho, že podniky se na tom shodují, je potřeba změnit způsob eh, etiketování. Druhá věc jsou lepší informace na výrobcích, to znamená, musí tam být eh, informace o obsahu eh, vyživných látek, eh, způsob krmení dobytka a způsob balení. Když se podíváte v supermarketu na výrobek, tak vlastně nevíte nic o jeho původu, o jeho složení, o tom, čím bylo to zvíře živené a to je nebezpečí, které je třeba odbourat. A a třetí věc, a e, ta se objevuje a to je dobře. Já jsem se hodně angažoval v tomto směru, e, co se týče konce klecového chovu a to je pohoda zvířat. A to hodně souvisí také s hygienou a ve finále i s naším zdravím. E, špatně chovaná zvířata jsou zvířata nebezpečná pro spotřebitele ve finále na konci procesu transformace. A konečně nemůžeme postupovat byrokraticky, v tom souhlasím se spravodajem, takže musíme zapojit občanskou společnost a e, spotřebitelské organizace. Naštěstí v mnoha e, zemích se začínají e, objevovat hromadné žaloby, ale je třeba taky, aby se mohly zapojovat e, organizace spotřebitelů do kontroly Eh, výroby, aby mohli se k tomu vyjadřovat, nejenom aby tedy eh, tam stáli proti sobě stát a výrobci, ale také mm, organizace spotřebitelů. Děkuji, tolik z mé strany. Thank you very much. Děkuji. Pan Hrajkout. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho návrh stanoviska a já se domnívám, že můžeme být struční. Zdá se nám, že směr, kterým se vydal, nám eh, vyhovuje a můžeme to podpořit. Děkujeme za to. Myslím si, že ta nejdůležitější část, kterou bychom chtěli zdůraznit, a to taky zpravodaj zmínil, je to, že jako Evropská unie jsme pozorovali v posledních letech pár potravinových eh, skandálů, fibronilový skandál, skandál s koňským masem v roce 2013. A nejenom, že to podkopává vnitřní trh, ale také je to něco, kde spotřebitelé mohou ztratit důvěru v evropský potravinový trh. A, a samozřejmě to představuje rizika pro zdraví. Čili je velmi důležité to, tomuto se věnovat a toto řešit aby eh, se jaksi eh, mm, eh, peníze dávaly tam, kde to chceme a je veliké zklamání, že ve svém návrhu komise oklešťuje peníze na kontrolu, na to, abychom měli jistotu, že nebude docházet k podvodům. A to si myslím, že je důležité právě řešit a určitě předložíme také pozměňovací návrh, eh, aby došlo k navýšení rozpočtu, protože to je nesmírně důležité z pohledu důvěry spotřebitelů v evropský trh, jinak naprosto podporuji, co říká kolega. Eh, ostatně podporujeme i mnohé z toho, co říkal eh, kolega z SND, takže si myslím, že můžeme dosáhnout pozitivní schody. Děkuji. A za pana Běku paní Grupa. Ráda bych zdůraznila, že podporujeme iniciativy komise podpořit eh, potra- trh eh, potravinářskými výrobky a jeho výrobu. Eh, celá problematika, včetně digitálního trhu, by měla zlepšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky a její přizpůsobení digitální revoluci. My zdůrazňujeme hlavně ochranu zdraví spotřebitelů a je správné, že zpravodaj eh, s rozsahem zlepšil návrh komise. Vzhledem eh, k epizodické situaci ve světě je potřeba, aby se členské státy vypořádávaly eh, s prasečím, africkým prasečím morem a dalšími eh, chorobami a bude potřeba navýšit výdaje na ochranu. A eh, takže je třeba minimálně zachovat rozpočet na takovéto akce, ale spíš by se měl navýšit. Na druhou stranu musíme zamezit přehnané administrativní zátěži. Ty zátěž, ta administrativní zátěž se může objevovat nejenom na straně e, podniků, ale i na straně státní zprávy. Já možná asi předložím pár pozměňovacích návrhů, ale nebude jich nějak významně mnoho. Děkuji vám. Někdo další by si přál vystoupit? Není tomu tak, takže prosím eh, komise, pan Picciolio. Dobrý den, paní předsedkyně, poslankyně, poslanci. Já bych chtěl říci, že to je vlastně poprvé, kdy program, který se věnuje Eh, výrobě potravin a celému tomu řetězci se souvisí s eh, širším programem vnitřního trhu. A to ukazuje na význam těchto opatření, kterými se tady zabýváme. Ne, jsou to jednak veterinární, rostlinolékařská opatření, kontrolní opatření a to eh, má za cíl aby existovala dobrá kontrola, že věnujeme se tu prevenci, ale také řeší krizové situace v případě nějaké konkrétní choroby a, a vymícením chorob. Takže to, je, to navazuje vlastně na ten dnešní program a e, v programu budou i nové prvky v souvislosti s potravinářskou výrobou, především aspekty spojené s pohodou zvířat, větší pozornost bude věnována plítvání s potravinami, a v neposlední řadě také podvody e, v oblasti potravin. Čili to jsou tři e, nové aspekty, které se tu vyskytují a nesmíme taky zapomínat aspekty zdraví, ochrany lidského zdraví a toto je součástí cílů programu jednotného trhu. A dovolím si také říci, co se týče zjednodušení, uděláme maximum pro to, abychom mohli zajistit určité zjednodušení ve způsobu řízení tohoto programu se zaměřením na výsledky, ale také s zjednodušenou administrativou, tak aby ten program se mohl vyvíjet efektivním způsobem. Děkuji. Děkuji vám, pan Mandel, na závěr. Ja, vielen Dank. Děkuji velice Děkuji za tuto konstruktivní diskusi a také za veškeré komentáře. Budu se těšit na těch několik pozměňovacích návrhů a velice mne těší, že více či méně, ale spíše více, uh, uvažujeme stejným způsobem. Takže ještě jednou děkuji za debatu. Thank you very much. Uh, deadline for... Děkuji. Lhůta je dnes do 14 hodin pro podání pozměňovacích návrhů. 6. prosince o tom budeme hlasovat ve výboru. A nyní máme 10, 5 minut a potom začne hlasování. Okay, so if you want to take your seats, we can Prosím, posaďte se, abychom se mohli pustit do hlasování. I hope you have your voting card. Doufám, že máte připraveny své hlasovací karty. Výborně. Takže První hlasování se týká Evropského roku zelenějších měst 2020. Jedná se o přijetí otázek k ústnímu zodpovězení na komisi. Jedná se o jednorázové hlasování elektronickým způsobem, takže prosím, zahajuji hlasování. And the vote is Končím hlasování. Návrh je přijat. Další hlasovací bod má název Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu. Amendment 15. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnu to. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Ověříme elektronicky. Já se omlouvám, ale zapomněl jsem hlasovací kartu v eh, sále pro plenární zasedání, takže mě můžete, eh, můžete můj hlas připojit k hlasům SAD. To znamená Nyní končím hlasování v elektronické podobě o tomto pozměňovacím návrhu, který byl přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 5. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 6. Pro? Proti? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 14. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování v elektronické podobě, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu. Jedná se o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel Začneme pozměňovacím návrhem 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověřme ještě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 15. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 16. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 17. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, ověříme číslo 19, Zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Neviděl jsem GUE. Prosím, číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 23 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 24 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 25 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Vy hlasujete pro? Takže přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 3. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 5. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm. pardon, šest. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devět. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu, kterým je Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Jedná se o návrh stanoviska. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se za přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme číslo 5. Končím hlasování. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Takže ověřujeme pozměňovací návrh 53. Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. Řekla jsem 56, nikoli 6. Takže 57 teď. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 7 a 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8 pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale možná můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 64. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, kompromis 2, kdo je pro, proti, Ověříme, takže kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pane Lopezi, máte svoji kartu? Končím hlasování. Zamítnuto. Přesto zamítnuto. Takže nyní pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Číslo 70 ověříme. Pardon, ověřujeme 69. 69 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Byla to tatáž většina. Číslo 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Ověříme. Abychom měli jistotu? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Číslo 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 15. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 78. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 81 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 82 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 83 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 84 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Zahajuji hlasování ke kompromisu 5. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Pozvědací návrh dvě, prosím. Děkuji. Přijato. 38, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 3, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 4, pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 40. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme číslo 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Závěrečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Tím končíme hlasování.

Um, uh, Takže budeme hovořit o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Eh, návrh zprávy s pravodajkou eh, paní Bonafé, kterou nahradí pan Dofoli. Prosím, seznamte nás se zprávou. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Dochází tedy k obrovské a k eh, cílí na následující cíle eh, mít společné eh, normy v Evropské unii, tak, abychom zabránili tomu, že různé podmínky v různých členských státech budou blokovat fungování vnitřního trhu. Velice vítáme tedy návrh textu komise, vítáme tu strukturu, Hmm. Zhodnocují se tam i přínosy zkušeností jednotlivých vnitrostátních systémů, španělských, italských, francouzských. Text by bylo nicméně třeba eh, trochu eh, vyspecifikovat, eh, vyjasnit, především pokud jde o definice, úlohy jednotlivých zúčastněných stran a aktivitu řízení rizika. Rovněž je třeba diskutovat eh, o působnosti tohoto nařízení a rozšířit to o eh, civilní a environmentální využívání, tak abychom eh, tedy rozšířili celkovou působnost. Pokud bych měl hovořit o některých eh, detailech, eh, rád bych eh, zdůraznil rozdíl mezi upravenou vodou, tak jak je to ve směrnici 91, 271 a rekuperaci vody v souladu s nařízením. V té italské verzi by bylo třeba aby se vyjasnila ta terminologie, protože tam jsou čištěné vody a rekuperované vody. Musíme zabránit eh, dvojznačnému výkladu. Eh, samozřejmě do eh, té oblasti rekuperace městských odpadních vod vstupuje celá řada subjektů. Jsou to správci čistíren odpadních vod a rekuperačních stanic, máme koncové uživatele a je k tomu třeba ještě eh, přidat eh, správce distribučních eh, soustav. Já myslím, že v příloze 2 by bylo třeba definovat minimální úkony, které tyto jednotlivé subjekty musí zajistit. Existují určité parametry, tak jak je navrhuje komise, já je sdílím a vychází to ze společného ze studie společného výzkumného střediska, ale pak je tady ještě parametr salmonely, eh, tak abychom zajistili bezpečnost dodávek. Je třeba eh, využít potenciál rekuperace odpadních městských vod, nesmí se využívat pro zavlažování v zemědělství, e, nicméně je třeba rozšířit ten obsah tak, aby bylo možné je využít e, v civilních oblastech, zelené plochy, jako jsou golfová hřiště, environmentální využití, e, boj proti průsakům slané vody a tak dále nehovořil jsem o mm, využití v průmyslu, protože to si myslím, že to by mělo být řešeno především na vnitrostátní úrovni na základě specifických eh, případů. A je třeba klást eh, velký důraz na určitá eh, osvětová opatření tak, abychom poukazovali na eh, šetření s vodou, na opětovné využití odpadních městských vod eh, a je třeba mít kontrolní mechanismy tak, abychom byli schopni garantovat kvalitu odpadních vod, eh, které budou určeny k opětovnému využití. Rovněž potřebujeme harmonizované normy, pokud jde o vypouštění těchto vod a Eh, je tady revizní doložka eh, po pěti letech eh, a tady navrhujeme legislativní opatření tak, aby existovalo specifické nařízení, pokud jde o přímé opětovné využití. Čekám na vaše doporučení a jsem přesvědčen, že budeme schopni velice užitečně spolupracovat v této významné oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Gambos. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodajce za odvedenou práci na eh, tomto tématu. Eh, od mezi lety 76 a 2006 eh, se náklady na sucha v Evropě vyšplhaly na více než 10 miliard euro toto eh, letošní léto eh, v celé řadě regionů v Evropě bylo vůbec nejsuší. Průměrná teplota v červenci eh, o 10 stupňů přesáhla předchozí naměřené hodnoty a klimatické změny jsou se významně eh, eh, projevují především eh, v zemích na jihu Evropy a je třeba tedy sdílet osvědčené postupy. Pokud jde o návrh oběhové ekonomiky, to je věc, kterou by bylo možné významně zlepšit. Především pokud jde o kvalitu čerpaných vod, nesmíme to zaměňovat s čistírnami odpo, odpo, odpadních vod. Je třeba provádět eh, dodatečné kontroly, především z hlediska bezpečnosti a my tady budeme navrhovat celou řadu pozměňovacích návrhů. Potom jsou tady další rizikové eh, faktory a to jsou eh, kvalitativní parametry. Souhlasíme s tím, že musíme mít úrovně kvality, na druhou stranu musíme být opatrní, abychom nedosáhli pouze toho, že dojde ke zdražení opětovného využití vody, což eh, zabrání tomu opětovnému využívání. Eh, rád bych eh, se ještě vrátil k datu vstupu v platnost. Je třeba dostatečný čas pro prosazení eh, tedy těchto opatření. Eh, my tady budeme eh, předkládat příslušný pozměňovací návrh, ale každopádně děkuji zpravodajce za odvedenou práci a jsem přesvědčen, že budeme schopni pracovat na tomto tématu tak, aby ten Právní nástroj byl vyvážený a e, poskytl jedna kvalitu, tak i bezpečnost pro lidi, e, pro životní prostředí a e, pomohl skutečně podpořit ten uzavřený cyklus využití vody. A e, konečně e, takový logistický nebo spíš e, procesní dotaz a to je lhuta pro pozměňovací návrhy, která byla pouze do zítřka a my bychom žádali, aby to bylo prodlouženo až do pondělí. Hovořil jsem o tom s několika kolegy a myslím si, že bychom tak mohli učinit, protože příští týden je zelený týden, eh, čtvrtek, pátek eh, se nepracuje, jsou eh, to tedy svátky a mohli bychom to tedy přesunout až na to následující pondělí, tak, aby bylo možné předložit pozměňovací návrhy. Ten harmonogram je velice napjatý, ale myslím si, že my, jakožto poslanci, máme dostatečnou eh, schopnost pracovat eh, i mimo eh, běžnou dobu a tyto dny navíc by nám výrazně pomohly. Následně pak budou muset překladatelé odvést svoji práci, ale my máme tu hlavní odpovědnost, takže potřebujeme dostatek času, abychom mohli ty pozměňovací návrhy připravit. Děkuji. Pan Torvald. Děkuji. Já jsem tady jménem eh, Nehojtema a nejprve bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za mm, odvedenou práci a pan Hojtema by rád zmínil čtyři aspekty toho návrhu. Spravodajka eh, tady provádí různé změny, pokud jde o působnost nařízení. Samozřejmě jsme připraveni diskutovat o působnosti, ale jsou tady určité logistické eh, aspekty, jak ta eh, upravená voda bude eh, dále distribuována na ta golfová hřiště, tak aby to bylo i cenově efektivní. Pak jsou tady otázky souladu, kdy tedy provozovatele závodu jsou odpovědní za tedy tu vodu. Koncový uživatel je odpovědný Musí tady být dostatečné pilotní projekty, eh, které by měly být podpořeny eh, tak, abychom eh, podpořili rozvoj těchto praxí opětovného využití vody a i studie výboru eh, regionu poukazuje na to, že jsou velké rozdíly mezi eh, řízením eh, rizika a monitorováním parametrů v různých členských státech, které již používají využi- opětovné využívání městských vod pro zavlažování. Pokud je o ten návrh komise, je třeba se zaměřit na ty plány řízení rizika a parametry monitoringu. To je vše, děkuji. Ehm, paní Evy. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh eh, komise ohledně tedy eh, nařízení o opětovném využívání městských vod, eh, to je pro nás příležitost, kterou je třeba využít, abychom mohli využít tuto vodu v zemědělství, ale i ve výrobních prostřed, eh, výrobních procesech. Opětovné využívání vody je velice důležité i vzhledem k tomu, že hm, ta hydrologická bilance je velice znepokojující, eh, negativní a především na jihu Evropy hm, díky klimatickým změnám. Já bych nicméně ráda poukázala na jednu věc. Eh, opětovné využívání vody by mělo proběhnout tak, že tady nebude ohroženo životní prostředí, eh, půda, zavlažované eh, plodiny. Opětovné využívání vody tedy by mělo podléhat příslušným eh, orgánům a ty musí vydat povolení pouze v případě, že ti správci jsou schopni splnit veškeré požadované funkce. Je třeba zajistit, aby provozovatelé měli dostatečné technické kapacity, eh, tak aby se snížilo především mikrobiální eh, zatížení vody a eh, musí být prováděny velice striktní kontroly. Takže je třeba dát pečlivý pozor na veškeré procesy v průběhu celého toho procesu. Eh, v Itálii ta eh, situace je velice závažná. Směrnice o odpadních vodách je velice eh, často porušována asi ve stovce velkých měst ty normy jsou porušovány pravidelně, bohužel mělo to být dodržováno již 20 let, ale nedochází k tomu a je tomu tak na severu i na jihu země a jsou s tím spojeny velice významné sankce. Naším cílem by tedy nemělo být pouze podporovat opětovné využívání vody, ale je třeba zajistit i konzistentnost eh, uplatňování norem evropské politiky v oblasti ochrany vody. Takže musíme podpořit eh, opětovné využívání vody eh, tak, abychom ulehčili té hm, hydrologické bilanci Eh, ale musíme se zabývat i eh, dopadem na životní prostředí, musíme eh, zajistit správné řízení všech postupů čištění odpadních vod a především v případě, že tam jsou nějaké systémové nedostatky, kdy ty čistírny odpadních vod nefungují dostatečným způsobem. V takovém případě pak není možné povolit opětovné využívání vody, protože je to rizikové. Je třeba si uvědomit, eh, že eh, existují i nové eh, formy odpadů, především kaly, které zatím nejsme schopni řešit. V Itálii je to asi 39 milionů tun ročně a nakládání s těmito odpady není bezpečné v Itálii. Takže eh, povolení opětovného využívání vody eh, by mělo být umožněno pouze eh, v těch místech, v těch lokalitách, kde jsou správně naplňovány požadavky směrnice o čištění odpadních vod a využití v zemědělství. Využiju příležitosti, abych položila dotaz komisi ohledně revize směrnice o kalech eh, z čistíren odpadních vod. Zda by mohla proběhnout takováto revize, protože ta směrnice již eh, poměrně zastarala. Eh, je třeba se zaměřit i na takové znečišťující látky jako dioxiny a PCB. Pokud je o návrh zprávy, myslím si, že je poměrně vyvážený. Jsou tam některé body, u kterých můžeme souhlasit, eh, například pokud je o ty nové eh, povinnosti eh, provozovatelů distribučních soustav, finálních uživatelů a souhlasíme eh, s tím celkovým rozšířením eh, míst, které by mohly využívat eh, opětovné využívání vody pro ty občanské účely, například to zavlažování golfových hřišť, ale některé body tam zůstáváme kritičtí. Děkuji. Děkuji, pan Blanco López. Děkuji, paní předsedkyně.

Kolegyně Soledad Kaviton se nemohla bohužel zúčastnit této eh, rozpravy, omlouvá se za to. Socialisté jsou si vědomi problémů způsobených eh, nedostatkem vody a prohlubuje se to s klimatickými změnami, takže to je otázka, která se bude čím dál tím více dotýkat eh, mnoha zemích. My děkujeme komisi za tento návrh, děkujeme Simoně Bonafé za tu zprávu, sdílíme celou řadu bodů, ale máme určité otazníky v některých zemích, jako ve Španělsku, opětovné využití vody prostě není možné. Taková je realita. My jsme ref, referenční eh, zemí eh, v, v celém světě. Eh, my máme největší objem opětovného využití vody a další rozšíření tedy již není možné. Máme celou řadu zkušeností, které třeba zohlednit. Ten návrh je tedy zcela zásadní, nicméně jsou tady určitá eh, témata, eh, která nás neklidňují, to jsou ty eh, body měření, tam máme určitý problém a pak je tady otázka rekuperace nutritivních látek a lhuta pro eh, provádění tohoto textu, to je eh, také problematické. A pak jsou tady ještě technické otázky, článek 5, odpovědnost eh, hospodářského subjektu, či podmínky pro získání povolení pro opětovné využívání vody, článek 6 a 7. To jsou věci, kterými se musíme podrobně zabývat a rovněž je třeba zajistit eh, příslušnou koordinaci s dalšími eh, legislativními texty, jako je nařízení 852 z roku 2004, pokud jde o eh, hygienické zabezpečení potravinových produktů. Ehm, to by totiž mohlo zabránit tomu, abychom využili plný potenciál opětovného čištění vod s tím, že jsou eh, další vody, eh, především v těch zavlažovaných oblastech. Eh, a je třeba se zabývat tedy problematikou vody v cirkulární ekonomice. Myslíme si, že eh, posouzení dopadů a eh, náklady na provádění jsou podhodnoceny, ty eh, prováděcí náklady pravděpodobně budou výrazně vyšší a my tedy zdůrazňujeme, že je třeba využívat vodu, její nedostatek a je Třeba si uvědomit, že především v zemědělství eh, i v průmyslu trpíme velkým nedostatkem eh, zdrojů vody. Rovněž musíme eh, klást důraz na maximální zabezpečení pro zdraví lidí i zvířat. Na druhou stranu je třeba v návrhu zohlednit zkušenosti a praktiky v těch zemích, které jsou nejdále v této oblasti, jako je například Španělsko. Takže pokud, když budeme definovat eh, finální text, je třeba eh, toto zohlednit. A závěrem eh, musí tady být odpovídající datum nabití účinnosti, je to nařízení, musí být správně prováděno. Děkuji. Děkuji, pan Líze. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajce, ačkoliv dnes mezi nás nepřišla. Vyjádřím se stručně, mám pouze jednu otázku na Evropskou komisi. Otázka zní, proč Evropská komise zvolila jakožto právní nástroj um, nařízení? Možná by bylo lepší tuto problematiku řešit v Evropě prostřednictvím směrnice, tak aby členské státy měly větší flexibilitu při řešení. Uh, to, co řekla Francesca, je pravda je potřeba se tomuto tématu věnovat ve světle toho, že eh, dnes eh, jsme měli, eh, dnes tento týden jsme měli opravdu velké množství práce a nyní máme předkládat pozměňovací návrhy k tomuto návrhu. Uvítal bych delší lhůtu. Proč? Je tady totiž malé riziko, že se nám nepodaří eh, dostat to včas na pořad jednání. Já si myslím, že by bylo možné ten proces eh, takto zajistit, podle mého návrhu. Děkuji. Pan Dante? Děkuji, paní předsedkyně. Chci také poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Toto téma opětovného využití vody zapojuje celou řadu subjektů, eh, samozprávní celky, eh, dodavatele vody, zemědělci a je naprosto nezbytné, aby Evropa měla legislativu, která by umožnila rozšířit opětovné využití vody. To je Eh, velké eh, téma pro životní eh, prostředí a pro racionální využití zdrojů vody. Rovněž je třeba zajistit zemědělcům kvalitní vodu pro jejich zavlažování, je to i ze zdravotních důvodů významné téma pro evropské spotřebitele. Musíme nalézt dobrou rovnováhu mezi dodržováním hygienických a zdravotních předpisů a zároveň rozvoje eh, politiky, která podpoří eh, využití, eh, tedy opět, opětovné využití vody pro zemědělství. Rád bych eh, poukázal a zdůraznil zpravodajce, že je třeba jasně definovat odpovědnosti jednotlivých subjektů v celém tom procesu opětovného využití. Eh, samozřejmě zemědělec odpovídá za kvalitu svých výrobků, ale příslušné orgány musí eh, vyhodnotit rizika a nebezpečí opětovného využití rekuperačních vod. Pak je tady otázka uskladnění. Celá řada zemědělců používá přímo upravenou vodu ale e, někteří z nich e, ještě e, mají uskleněnou tuto vodu před opětovným využití, ale tam může dojít k posunu kvality této vody. Nezapomeňme, že i ta úprava vody sebou nese určité náklady, musíme dbát na to, aby kvalitativní parametry byly v souladu s eh, zdravotními riziky, eh, tak eh, abychom se nevystavovali riziku. 8. října eh, proběhla akce zaměřená eh, právě na opětovné využití vody eh, a tady jasně zaznělo, že Evropská unie musí podpořit výzkum a vývoj v této oblasti. Především je to ten program, ten evropský program, který musí pokračovat. Uh, Děkuji, Lice. Není paní Dozar za komisi. Thank you very much. Uh, Děkuji za slovo. Já stojím v čele oddělení pro vodu na DG Environment a my jsme velice rádi, že se můžeme účastnit vašeho jednání. Děkujeme vašim členům za podporu našeho návrhu. Tento návrh jsme připravovali velice pečlivě. Možná si vzpomínáte, že se na něm pracovalo po několik let, ale poslední léto jsme po posouzení dopadů udělali ty poslední úpravy. Byl to rok, kdy bylo velké sucho a náš návrh eh, eh, byl vypracován eh, na, na jaře tohoto roku a léto tohoto roku bylo velice náročné pro řadu států, ne pouze na jihu Evropy. Byli jsme svědky toho, že v zemích jako Švédsko, Polsko, Německo, Estonsko a také Dánsko eh, trpěli velkým nedostatkem vody. Proto jsme přesvědčeni, že opravdu je zapotřebí jednat. A komise předložila tento návrh pro další rozpravu ve světle toho, že chce na pomoci řešit problém nedostatku vody. Tento návrh samozřejmě představuje pouze malý eh, prvotní kruček, ale doufáme, že to bude kruček směrem k efektivnímu řešení. Také jsme se seznámili s poslední zprávou IPPC o klimatické změně z počátku tohoto října a ta zpráva je alarmující. Proto nastal čas, abychom se i v oblasti eh, čištění a využívání vod eh, dále snažili tak, abychom zabránili velkým škodám v budoucnosti. Ne možná všechny státy si v této fázi eh, chtějí zabývat eh, opětovným využíváním vody. Eh, odpovím teď na otázku pana Lízeho. Proto jsme právě zvolili nařízení na místo směrnice. Nařízení se uplatňuje přímo a uplatní se tam, kde je zapotřebí a kde je Eh, přání jej eh, využít. Není tady ta, to břemeno provádění směrnice. Nejsou s tím spojeny další byrokratické postupy a související náklady. Jsme také toho názoru, že toto je rychlejší způsob k přechodu k akcím, aby tedy nedocházelo k časovým problémám. Náš návrh je zacílen konkrétně na oblast zavlažování zemědělské půdy. Proč? Toto je oblast, kde je zásah Evropské unie oprávněn díky rozměru vnitřního trhu, který tady několikrát zazněl. Jsou totiž produkty, které jsou zavlažovány vodou, která cirkuluje volně na, volném, na vnitřním trhu. Komise neprováděla pousazení jiných oblastí, které zde také zazněly jako příklady. Jsou to například veřejné prostory, parky a golfová hřiště. Jsme toho názoru, že toto je velice dobrá praxe, která je již prováděna. Nicméně nemá ten evropský rozměr, jako je tomu v případě zavlažování zemědělské půdy. To je oblast, kde je opravdu eh, ehm, vhodné aby zasáhla Evropská unie jako, ta, jako taková. Komise rovněž eh, chce jinak přistupovat k tomu opětovnému využívání vody. Eh, pracujeme ale i na dalších částech svého návrhu, eh, jak zmínila, zmínil paní Dota, také oblast výzkumu a inovací je Eh, tématem, kterému se věnujeme, protože domníváme se, že zde musí Evropa eh, pokročit a měla by se stát eh, globálnějším hráčem v této oblasti technologie. Ten návrh má v první řadě za cíl na pomoci životnímu prostředí. Slyšeli jste ty číselné údaje. můžeme přejít od abstraktních eh, termínů ke skutečné akci. A zemědělci budou mít do eh, udržitelnou, udržitelnou zásobu eh, vody pro zavlažování a bude možné také, aby zemědělci s touto vodou zacházeli efektivněji ten návrh záměrně necílí na ty, kteří stojí mimo ten okruh využi- uživatelů eh, opětovně využívané vody. Jedná se o vodu, která je využívána pro zavlažování a která eh, pochází vlastně z těch procesů, které upravuje směrnice o odpadních vodách. Máme také nařízení o hygieně eh, potravin a konkrétně toto nařízení se zabývá tím, co provádějí koneční uživatelé, čili zemědělci s touto eh, opětovně využívanou vodou. Jedná se o dopravu a distribuci této zavlažovací vody. To znamená, že naše nařízení se týká pouze těchto provozovatelů a jedná se o ty eh, to, ta koncová zařízení celého procesu čištění odpadních vod. V našem návrhu nejsou žádná omezení. Hovoří se tam o tom, že pokud se tato voda používá pro zavlažování, tak je potřeba dodržet určitá kritéria pokud se zemědělec rozhodne smíšit tuto eh, vodu s jinými eh, vodními zdroji, tak opět toto řeší nařízení o hygieně eh, potravin, kde jsou ustanovení upravující ehm, možnost využívání upravených odpadních vod. To znamená, že tady nechází k dvojí regulaci. Dále bych také uvedla ráda něco ke lhůtám, které možná zazněly. Samozřejmě je nezbytné poskytnout dostatečný časový prostor eh, těm, kteří eh, chtějí nově eh, začít využívat vyčištěnou odpadní vodu a kteří budou muset zmodernizovat svá zařízení. To bude předmětem spolurozhodování této lhuty. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že bude zapotřebí, aby toto nařízení bylo v určit, po určitou dobu v platnosti, tak aby bylo možné uh, nařízení uh, popravit či pozměnit. Uh, to znamená, že uh, zvažte, jaký čas dáte komisi na to, aby komise přeskoumala toto nařízení po jeho vstupu v platnost. Děkuji. Eh, děkuji, pane Zofoli. Chcete ještě se vyjádřit? Ano, všichni znáte kolegyni Simonu Bonafé a já jsem si jist, že zohlední všechny vaše připomínky do maximální míry. A co se týče žádosti odložit eh, lhutu pro pozměňovací návrhy, to mi připadá rozumné. Já nevím, jestli je to v souladu s výchozím programem, ale mm, jde o to, aby byli pokud možno všichni spokojeni. Děkuji vám. A na základě předložené žádosti bude lhůta 5. listopadu v 11 hodin. Hlasovat v Envy budeme 21. a 22. ledna, jak to bylo původně zamýšleno. A na plenárce v únoru. Takže já vám děkuji za vaši účast a uvidíme se příště.